So, dear colleagues, I think we should start. Paní předsedkyně říká, milí kolegové, myslím, že bychom se měli pustit do práce. A teď budu mluvit německy. A než se pustíme do pořadu jednání, tak tak eh, nás požádali tlumočníci, aby mohli eh, přijít s, ztrátkým, s krátkým eh, sdělením. Já myslím, že bychom jim to měli umožnit, protože pro nás odvádějí důležitou práci. Máme slovo. Tlumočníci s politováním oznamují, že vzhledem k pracovně právnímu sporu s vedením Evropského parlamentu o nově nařízené pracovní podmínky vstupují do stávkové pohotovosti. Je proto ohrožena kvalita služeb pro poslance i občany. V důsledku toho sporu, tohoto sporu vám s politováním oznamujeme, že tlumočením eh, dnes bude ukončeno přesně podle plánovaného harmonogramu ve 12 hodin 30 minut. Ja, vielen herzlichen Dank. Takže mnohokrát děkujeme eh, za toto sdělení. Velice doufáme,